Mes chers collègues, je vous propose de reprendre... Milí kolegové, kolegyně, navrhuji, abychom opět začali naši práci. Dneska odpoledne jsme předpokládali, že ten náš program bude takový opravdu volnější, protože jsme dobře pracovali dneska dopoledne a povedlo se nám dokonce i mezi 12. a 14 mít naši schůzku koordinátorů. Definovali jsme a hovořili jsme rovněž o rozpočtu pro rok 2012. To znamená i jiné instituce a zároveň i Evropský parlament. Víme, že proběhla dneska dopoledne opravdu velice kompletní rozprava, velice zajímavá a zároveň jsme se zabývali i rozpočtem Evropské komise. Čili to, co vám navrhuji nyní, poprosil bych Francesku Balcány, poprosil bych ji, aby nám konečně teda řekla nějaké závěry z toho ze všeho, co bylo řečeno dneska dopoledne i koordinátory k tomuto tématu. A poté budou-li kolegové chtít ještě vystoupit k tomuto tématu, samozřejmě dostanou slovo. Pokud ne, tak bychom mohli ukončit naše jednání a zároveň teda ta máme nařízení ještě finanční. Ovšem, pokud víme, tak zpravodajové zatím mezi námi nejsou. Pokud by samozřejmě dorazil zpravodaj, tak bychom se věnovali i tomuto nařízení, ale samozřejmě, pokud ne, tak teda dneska odpoledne ne hlasování ohledně nařízení nás čeká příští pondělí. Pane Pinsman, jestli byste chtěli ještě k tomu něco? Čili, Francesco, máš slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Jak jste již řekl, v rámci skupiny koordinátorů proběhla dlouhá diskuse. Otevřené body jsou v zásadě tři. Nejprve musíme, protože se jedná o velmi eh, důležitý dopad na náš rozpočet, tak si musíme uvědomit, jak Eh, nastavíme vztahy mezi ITERem a naším rozpočtovým postupem. Můj názor, a ten byl i do velké míry podpořen koordinátory, je takový, abychom kladli velký důraz na prioritu, mít tady jednoznačné termíny pro rozpočet 2012, takže abychom zabránili nějakým interferencím, nějakým nějakým komplikacím, které by mohly vyplynout v souvislosti s tou delikátní otázkou ITER. Také proto, že se jedná o politickou věc a kdybychom snížili financování ITER v rámci našeho rozpočtu, tak tím bychom riskovali, že veškerá úsilí, která děláme eh, v oblasti priorit strategie 2020, eh, nebo výzkum, že to všechno vyjde vníveč, protože tady hovoříme o různých číslech, 750 milionů, to potřebuje ITER a možná nějakých des, několik desítek milionů nebo 100 milionů, to máme na jiných rozpočtových řádcích. Vzhledem k tomu, že ITER je velmi důležitý výzkumný projekt, tak velice eh, často forma a věcný obsah se prolínají. Eh, třeba, že tady v tomto případě je zřejmé, že to bude mít finanční dopady na rozpočet 2012, tak eh, pokud bychom se snažili nějakým způsobem potrestat eh, tady tuto oblast, tak eh, tady je nebezpečí, že bychom skutečně vytvořili veliké riziko. Protože, jak říkám, jedná se o financování skutečně vel, veliké eh, výši. Těch 750 milionů, to je v podstatě něco, co bude ve finále nejviditelnější, co nejvíce ukáže naše úsilí pro rok 2012. Takže to je jenom takový obecný úvod. Dále. Musíme vyvinout veškeré politické úsilí proto, aby financování ITER bylo rozhodnuto odděleně poté, co byl rozhodnuto rozpočet. To je velmi důležitá zásadní věc s ohledem na celou stabilitu. Potom jsou tady eh, dvě okruhy, 1A a číslo 4. Tady byly předloženy pozměňovací návrhy jednotlivých eh, skupin a výborů a vypadá to poměrně negativně. 1A Tady máme negativní marži 350 milionů, kdybychom měli vzít v potaz všechny pozměňovací návrhy. Co se týče toho okruhu číslo 4, tak to je nějakých 600 milionů. Eh, nebo promiňte, ve finále v součtu by nám to dalo přibližně 500 milionů. Je tedy potřeba opravdu vybrat priority, zejména v těchto dvou okruzích. Okruh číslo 4 je mimořádně citlivý, protože EPP tady dává negativní marži 153 milionů. Takže když eh, se snažíme také vzít v potaz návrhy komise, eh, tady máme veškeré to financování středozemního moře a podobně, máme tady tu negativní marži. Takže jakékoliv další přidání už tam dáme pro financování jakékoliv priority, tak to jenom povede k dalšímu zhoršení jak říkám, ten okruh číslo čtyři, tam je to opravdu už velice složité, jenom když vůbec budeme se chtít snažit respektovat mandát, který byl odhlasován v rámci trialogu, to znamená financování eh, středozemních, eh, středomořských zemí a podobně. Eh, také když se budeme snažit financovat tu položku pro Palestínu, všechno to najednou by bylo velmi obtížné. Potom je tady otázka plateb to je velmi strategická otázka a zároveň také velmi zásadní otázka, protože ehm, musíme tady opravdu nastavit všechny ty závazky a je jasné, že jinak nám tam nebudou odpovídat platby, jinak nebudeme schopni respektovat tyto závazky. Co se týče pladeb, tak ty byly odhlasovány v rámci mandátu trialogu, aby to bylo vzato v potaz, takzvané ten koncept bare minimum. A my tady musíme mít opravdu koherentní vůči tomuto stanovisku. Musíme vzít v potaz platby ze strany komise, ale potom jsou tady ještě další okruhy. Další stejně také důležitý okruh je a já si myslím, že e, platby, třeba že budou velmi citlivou otázkou v rámci jednání, tak měli bychom vycházet z toho, co bylo odhlasováno v rámci hlasování o mandátu. Takže toto jsou ty scénáře, samozřejmě jsou to jenom pracovní hypotézy. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy e, ze strany poslanců ze strany výborů a frakcí bez pochyby představují velmi dobrý základ pro to, abychom nalezli vyvážená řešení k těm jednotlivým okruhům, s tím, že začneme tedy od těchto nejcitlivějších okruhů. Já jsem tedy velmi otevřená, nebo respektive já velmi doufám, že eh, členové tohoto výboru předloží takové návrhy, abychom abychom ošetřili tuto výzvu a abychom nalezli rovnováhu eh, mezi rozpočtem s těmito striktně vymezenými rozpětími. Eh, zároveň tady máme ten ohlasovaný mandát, musíme tady sledovat určitý směr a zároveň se musíme snažit dát jasný signál, podpořit ty stanovené priority. A jak jsem řekla, to jsou často ne, ne priority, které jsou založeny na, na, nějak, na ničem, ale jsou to priority, které vycházejí ze strategie 2020 a tak dále. Děkuji zpravodajce Giovanni Lavia. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Eh, na základě vystoupení paní zpravodajky, které tímto děkuji za velmi dobře odvedenou práci, kterou tady odvedla a odvádí, tak mám pocit, že je zřejmé, že existují Eh, některé oblasti, které je potřeba eh, řešit odděleně. Paní zpravodajka tady pochopitelně zmiňuje financování projektu ITER, který, a s tím souhlasím, nemůže být řešen eh, spolu s rozpočtem. Je zřejmé, že čtení ze strany komise a návrhy na škrty v vztahu k tomu, co vyplývá také z rozpočtu stanoveného pro oblast zemědělství, tak to všechno budou důležitá východiska pro naše rozhodnutí. Eh, třeba, že jsme si velmi vědomi toho, jak významný a důležitý je tento projekt, tak samozřejmě financování projektu ITER se musí hledat u jiného stolu. Nicméně mám pocit, že v rámci okruhu 1A je potřeba řešit ještě jedno téma, jednu prioritu, kterou jsme sem jako parlament velice chtěli zařadit a která je úzce eh, propojena s obnovením evropské ekonomiky, která je v krizi, posílení konkurenceschopnosti našeho systému. Toto je tedy ten rámec eh, a já se domnívám, že není možné akceptovat škrt práci v oblasti sedmého rámcového programu. Naopak je potřeba ho podpořit, posílit eh, v takových směrech, které je možné implementovat. Jak tedy řekla paní zpravodajka, je zde eh, problém takzvané té marže eh, toho, toho rozpětí, kterou máme v tomto rozpočtovém okruhu. A zde budeme muset udělat nějaká rozumná a vědomá rozhodnutí. Co tím mám na mysli? Znamená to stanovit priority, do kterých chce parlament investovat, ale na druhé straně to také znamená přistupovat realisticky k celému rozpočtu. Musíme být realisté v období krize. být realisté to znamená pohybovat se v rámci nějakého rámce požadavků na zdroje, který bude v souladu s komplexním finančním rámcem. Je tedy zřejmé, že tady u této rozpočtové položky bude ještě potřeba o tom pořádně prodebatovat, protože všechno to, co vyplývá na základě pozměvacích návrhů, které předložili kolegové z parlamentu, tak to by mohlo vést k riziku, že se dostaneme úplně mimo, úplně mimo práh výdajů tohoto okruhu. Tudíž z tohoto pohledu mám pocit, eh, že to je něco, na co bychom měli dát velký pozor. Potom další téma, to se týká okruhu čtyři. Eh, oddíl čtyři, tam už jsme skutečně nad rámcem Prahu výdajů, snažíme se tady určitou flexibilitu a je to eh, okruh, který již po návrhu komise eh, byl návrh velmi napjatý z hlediska výdajů. Je tedy zřejmé, že ty návrhy přicházející z jednotlivých příslušných výborů nás opravdu dostávají výrazně nad rámec, výrazně nad ten práh. Takové výbory, jako třeba DV nebo AFET, by měly velmi pečlivě reflektovat svoji pozici a zaměřit se na priority eh, priority jako třeba středomořské země a podobně, ale samozřejmě také jiné priority, eh, které Mm, musí stanovit jednotlivé konkrétní výbory. Já se tedy domnívám, že je potřeba se na to podívat v tomto smyslu. Dále otázka pladeb. To je samozřejmě důležitá otázka, ale zároveň je to velmi složitá věc pro radu a pro členské státy v tomto období krize. Bez pochyby se jedná o oblast, které bude rada věnovat e, velkou pozornost v rámci smírčího řízení. Ale stejně tak musíme velmi pečlivě sledovat okruh 1b kde by eh, mělo dojít k finanční dotaci platbám, které zajistí postup, pokrok těchto programů. Já se tedy domnívám, že to, co požadují příslušné výbory, bude nezbytné. Dále je zřejmé, že jsou tady ještě další priority, na které se budeme muset zaměřit. A tady bych chtěl zdůraznit, zejména když se podíváme na okruh dvě, tak tady eh, to vypadá, že vel, velmi eh, velká část politických frakcí mm, hovoří o takzvaném tom eh, o tom fondu, který se objevuje tady v tomto oddíle. Samozřejmě to vychází už z příslušného právního základu ale myslím si, že to bude také důležitým předmětem eh, dohodovacího řízení, protože to eh, bude vyžadovat nějaké přizpůsobení, které vyšle pozitivní signál Evropě a občanům Evropy. Musíme jim jasně říci, že v tomto obtížném momentu krize kdy, eh, kdy se stále zvyšuje počet ohrožených lidí, tak Evropa musí zvýšit prostředky vynaložené do tohoto fondu. Merci, cher collègue, monsieur Godmanis. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Godmanis má slovo. It is microphone, yeah. Mm -hmm. Ano. Já bych eh, rád poprosil, abyste mi věnovali pozornost u tří záležitostí. Dvě krátké, třetí trochu obsažnější. První. Eh, přístup rady k sedmému programu. Totiž tam mluvíme o 13 versus 17 procentech hovoříme, což je vážný růst. A přitom platby byly omezeny o 7,5 eh, a 6,7 eh, u eh, plateb. Takže vlastně na půl to osekali. A já jsem hovořil s kolegy z DG Research a Nejde o to, že nedodáváme ty výsledky. Že když nemáme program, tak ani nejde nic dodat. Že tam takový vysoký procentuální růst se nejví. Já jsem mluvil s panem Levandorským a chci vědět, jestli to spo- jestli je to pravda, že ta absorpční kapacita není dobrá. Ono je to vše v protikladu. Takže číslo dvě. Není jasné, proč u zemědělství ten růst omezili na polovinu, růst je malý, u těch přímých pladeb, tam se jedná pouze o 3%. A nyní jsme už na konci toho phasing inu, kde ty nové země by měly dostávat více. A přesto rada o polovinu to e, snížila, takže zhruba 500 milionů a není ani jasné z pohledu rezervy, jak to obvykle už by naopak se to mělo navyšovat. Možná tam je nějaká rezerva, ze které nakonec ty peníze doplní. A třetí věc, tady to bude o trochu delší, i když se to pokusím vyjádřit krátce. Eh, mám tady to, eh, to 13. Eh, září kde se hovoří o fond soudržnosti ve všech 27 zemí. Takže to jsou vlastně údaje, kterým je týden, týden staré. A když se podíváme na návrh u těch fondů soudržnosti, tak co čeho si můžeme všimnout? Dvou různých věcí. Totiž dokonce i komise, ani ne pouze rada, už počítá se snižováním pladeb. A to vážně letos ve srovnání s loňskem. A je to vše jednodimenzionální, totiž minus 3% ve srovnání s minulým rokem na regionální eh, vývoj, regionální rozvoj u těch eh, fondů soudržnosti. Co to znamená? že ty země, které mají nárok, které eh, to mohou absorbovat, Totiž ty nové země, ty fungují hlavně na, eh, pod eh, tou konvergenci A tam se nepočítá s tím, že budou schopny vstřebat eh, nutný objem prostředků. A navíc ještě rada svým vlastním přičiněním to snižuje dále. Takže vlastně jedno miliardu, což je nezanedbatelná záležitost když se počítalo s eh, plus 6,3%, oni z toho 3% osekali a problém je, že implementace vůbec není tak špatná. Podíváme-li se na implementaci z 14 eh, před třemi měsíci 14. června. Čeho si můžeme všimnout? totiž u fondu toho regionálního rozvoje, ne, omlouvá se řečník, u těch sociálních fondů. Je pravda, že ta dimenze regionální konkurenceschopnosti byla naplněna pouze ze 14%, ale konvergence byla naplněna ze 44%. Takže u těch sociálních fondů první půlka roku ty země, které mají sociální eh, fond a věnovali ho eh, na regionální vývoj, eh, si neradí s tím, takže komica jim ani nedává šanci, aby to mohli do příštího roku dohnat, protože v loni byl ten vzorec stejný, rovněž 13% ve stejném období června minulého roku. Ale u těch regionálních fondů to vůbec není stejný případ. Tam konvergence 37%. 37% plnění a um, regiony 31. A tam, když jim eh, je o to eh, připravíte, regionální konkurenceschopnost v této dimenzi, já nevím, na základě jaké databáze čekáte, že se s tím něco bude dále dít. A další věc. Já vím, že jsou různé návrhy, já se ale tady do podrobností pouštět nebudu. To je jediná otázka tady vlastně před námi stojí. Proanalýzujete-li si, jaké jsou rozdíly mezi zeměmi v tom, jak ty fondy vstředávají, tak si stále ještě můžeme všímat, jak ty rozdíly jsou obrovské. Tři eh, Tři a půlkrát jsou ty nejlepší země lepší než ty nejhorší. A bohužel 41% jich je podprůměrných. A pokud si ještě srovnáte nové a staré země, tak ten jev je tam stejný. Některé nové země jsou dva a půlkrát horší než ty um, nejlepší nové a v té staré patnáctce takzvané, tam už je ten rozdíl trojnásobný. Takže vlastně ta otázka zní, stojíme před problémem, problémem absorpce a já mám veliké obavy, že pokud prostě tam postavíte jenom jeden plot, jeden strop pro všechny, jedno kritérium, tak co pak? Totiž i mezi těmi starými, i mezi novými e, zeměmi najdete ty, které si s tím radí výborně. A je těžké najít nějaký vzorec. Řekněte jim, dobrá, vy když to nenaplníte, tak se jim hned milion e, sebere, protože komise řekne, oni to nevstřebají, ale my pracujeme ve dvou světech. Já jsem členem e, výboru Regio, já jsem hovořil s tam s generální ředitelstvím a oni hovoří, my si vedeme dobře, my pracujeme, ale z důvodu krize. To je jediné spolufinancování. Dobrá, ještě rozvoj venkova je rovněž spolufinancování. ale tady je to jediný systém spolufinancování a tady bych chtěl vyjádřit své mírné pochyby, anebo alespoň si vyžádat dodatečné informace. Je to opravdu správné právě nyní, anebo se seká hlava nehlava? takže oseká se i ti, kteří si vedou dobře a neseká se ty, kteří vlastně naopak to nedosáhli ještě. Děkuji. Kolegy, merci. Děkujeme, milí kolego. Děkujeme za opravdu tuto důslednou práci, pokud jde o kapacity absorpční, všechny ty kontroly v této oblasti, především pro strukturální fondy, kohezní fond, to jsou záležitosti, které jsou zásadní. Ani Jensen má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. A rovněž bych ráda poděkovala paní Balcány za kvalitní a opravdu seriózní práci, za snahu všechny tyto záležitosti nějak dát dohromady. Ano, všichni jsme se dohodli o tom, že ITER bude vně této diskuze, na to jsme se dohodli na začátku, to je velice důležitá věc, protože bude mít dopad na rozpočet pro rok 2012. My, naše skupina, podporujeme projekt ITER my jsme chtěli, aby to pokračovalo, ovšem ne na úkor sedmého rámcového programu. Čili ty finanční prostředky prostě nemůžeme využít z tohoto výzkumu a měli bychom nalézt nějaké jiné řešení nad rámec rozpočtových jednání. Doufáme, že finanční prostředky budeme mít například i z rozpočtového, z rozpočtu pro zemědělství, že snad by mohlo dojít k transferu. Uvidíme. Pokud jde o 1A okruh, my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které nejednou se vrací do toho období návrhu rozpočtu, ale dokonce nad rámec toho období. To jsou agentury, pokrytí, finan, pokrytí finančním sektorem a tak dále. My si myslíme, že tato potřeba zde existuje a zároveň jsou zde některé položky v oblasti výzkumu, u kterých to plnění nebylo kvalitní, ale máme zde mnoho položek ve výzkumu, které byly plněny velice kvalitně. A například je to i energetika, to je pro nás vysoká priorita. To znamená, že prostě pokud bychom museli překročit eh, ten strop, tak prostě to tak musí být, alespoň to bude určitá vyjednávací pozice. Dále do kategorie 4 my tam máme opravdu velice jasné priority, chceme, aby pro Palestinu jsme nalezli kvalitní řešení. V návrhu komise využili nástroj flexibility a já předpokládám, že budeme muset tímto způsobem postupovat i my. Zemědělství. Rada ve své moudrosti snížila tento účet, tuto obálku. Já skutečně je to velice podivné. Já bych poprosila rádu, aby nám vysvětlila, proč k tomu přistoupila. Oni totiž asi mají jedno jediné číslo, na kterém jim záleží. A to jsou, to jsou částky pro platby. Nevědí, jak nebo jakým způsobem se dopracovat k tomu číslu obecnými škrty. Já vím, že je to obtížné. Pokud budeme škrtat do zemědělství, tak ale trochu inteligentnějším způsobem. Samozřejmě, že je to problematické, protože je zde ta jednotná, jednotné platby zemědělství. Je, myslím si, že bychom jednoduchým způsobem mohli identifikovat potřeby v následujících letech. Dále je to ten fond, o kterém hovořil pan Lavia, to znamená distribuce potravin pro eh, chudé Eh, tam to už není zákonné, moje skupina je trochu rozdělená. Já osobně si myslím, že bychom měli pokračovat v tomto směru. Vím, že v rámci dalšího MMF se budeme snažit vytvořit nějaký program pro sociální záležitosti. Ale je jasné, že sociální politiku prostě nemůžeme vést pomocí zemědělských politik. My máme tady ty hromady hovězího, jak tomu bylo v minulosti, čili stávající situace je jiná. To znamená ale samozřejmě v konečném důsledku, že v té položce máme i méně finančních prostředků. Pan Goldman je, se zmínil o eh, plnění v rámci 1B, o absorpční kapacitě. Ano, i zde vidíme škrty na straně rady, protože chtějí dosáhnout konkrétních částek v rámci plade. Paní Balsány se zmínila o textu, na kterém jsme se domluvili před letní pauzou. Většina Evropského parlamentu v té době argumentovala tím, že tyto škrty bychom neměli uplatnit. Moje skupina to viděla trochu jinak. My jsme chtěli, aby ten přebytek z minulého roku jsme využili k malému navýšení. Pokud rada chce malé navýšení, tak proč ne? My jsme nemohli využít přebytku z loňského roku, ptáme se proto, zda bychom mohli využít přebytek z příštího roku. Přebytky zde prostě byly vždy. Vidíme, že ne všechny finanční prostředky, které jsou vyčleněny, se využijí především ve strukturálních fondech. Proto to předkládám jako poznámku k zamyšlení, ne protože bychom chtěli, aby země přišly o finanční prostředky, které si zaslouží, to ne. Ale jakmile některý z těchto projektů již je ukončen, tak máte právo na platby a pokud není v dané položce dostatek financí, tak rada musí přijít s novými finančními prostředky. A to si myslím, že je opravdu velice hloupý postoj rady, že jsou takto uh, zablokováni na jediném čísle, jediné části. Ovšem pokud teda to tak eh, chtějí, no tak eh, dobře, tak s tím musíme nějak pracovat. Řekneme si, ano, dobře, ale ne na úkor výzkumu, ne na úkor těch programů, které jsou nám vzácné. Musí-li dojít k nějakým škrtům, tak tam, kde ty členské státy sice mají právo na ty finanční prostředky, prostě získají je, ale tato politika. Tím aspoň bychom opravdu konečně poukázali na to, jak je to nesmyslné, tato politika. Musíme prostě pro eh, cíle v rámci strategie 2020 striktně dodržovat naše pravidla. Děkujeme, pan Milder. Thank you. It looks as if only... Děkuji. Zdá se, že jsme tady jako vy liberálové mezi sebou na první pohled. Ale já rovněž mám pár um, jsou trošku do mlína, kterou bych tady rád přednesl. Za prvé, zvýšení pladeb eh, v zemi, ze které pocházím, se říkalo, že je to taková demonstrativní eh, demonstrativní eh, nedostatek zodpovědnosti, že Nizozemsko se musí omezit u každé rozpočtové položky. A to můžete vysvětlovat stokrát, že je to důsledek dřívějších závazků eh, které už si členské státy schválily, ale to je nekonečná eh, diskuse. Nemůže tomu tak být, že Evropská unie prostě neplatí svým dodavatelům, eh, že totiž já se domnívám, že se musí vše odhadnout co nejpřesněji právě u těch závazků. A tam k tomu rozpočtu. Jedna ze slabin je, že máme co že mají zhruba 200 miliard eur. Máme, některé země teda hovoří, že je to 250 a já bych rád věděl více. Některé země říkají, že to je nutné. Ale proč musíte zvýšit závazky, že máte tolik v tom fondu soudržnosti. Proto my s panem Jensenem navrhujeme, že 10% závazku se dá do rezervy, což neznamená, že se zbavujeme svých závazků. Ne, ale chceme, aby to bylo jasně v rezervě a zároveň jasnou analýzu, že ta rozpočtová položka že ta linka je vždy tak vysoká. Jak tam přesně situace vypadá? Jaký je dopadek, dopad té zásady N plus 2, N plus 3? V čem ten problém přesně vězí? To by byl dobrý e, signál rovněž vůči veřejnosti, že my, když vidíme, že něco někde je v té závazkové části, že se k tomu tedy budeme znát a pak můžeme mít eh, rezervu nebo doplňující rozpočet, ale musíme si posvítit na to, jak to s těmi závazky vypadá. Když už jsme jednou se k něčemu zavázali, tak mně to osobně připadá velice obtížné to nějak vysvětlit, že máme obrovské částky, které jakoby nesmíme utrácet a zároveň neplníme své závazky. Děkujeme. Pan Vogen má slovo. Yeah, uh, thank you, Chair. I think the first thing Děkuji, pane předsedo. Podle mě první věc, kterou musíme mít na paměti, je, jak obtížná budou ta jednání. Víme, že rada odsouhlasila zvýšení o 2,02%, bylo tam ale celá řada členských států, které nechtěly jít ani tak daleko. A víme, že jsou některé členské státy, které budou velmi eh, bojovat v této věci. Musíme tedy využít veškeré naše politické síly doma, aby Evropský parlament prosadil svou. Bude to obtížné. Také si myslím, že rada možná dostatečně nezohlednila takzvaný ten návrh off-book, mm, který padl od komise, protože některé členské státy říkaly, že nárůst navrhovaný komisí není v podstatě 5%, ale že je to spíše nějakých 10%, a to z toho důvodu, že ty návrhy typu off-book ze strany komise Eh, jsou v tomto duchu, takže tomu se také rada bude věnovat. Nicméně, mm, nemyslím si, že bychom se měli zdát našich ambicí, toho, co chceme my jako Evropský parlament. Myslím si, že bychom naopak měli prosazovat naše ambice, a to zejména v těch položkách, které se snaží podpořit eh, pracovní místa, růst a rozvoj v rámci Evropské unie, fondy podporující infrastrukturu, eh, pracovní místa a další růst. Proto podporuji strategii, kterou zmiňuje paní zpravodajka, abychom se zaměřili na ty okruhy, jako je třeba 1A, tedy konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost. To je velmi důležité. Ale stejně tak bychom měli věnovat pozornost okruhu 1B a tady se trošku liším od svých eh, liberálních kolegů. Netýká se to jenom politiky koheze a strukturálních fondů, ale musíme si uvědomit, že na mnoha místech dochází k tomu, že finanční prostředky eh, jsou vynakládány ne zcela vhodným způsobem. Například ve Velsu, odkud já pocházím, um, je alokováno více než 80 fondů, takže myslím si, že by byla veliká chyba, kdybychom eh, ty závazky a platby eh, vynakládali čistě na strukturální fondy a fond soudržnosti. Takže to je tedy ta oblast růstu a zaměstnanosti. Dále paní Sprobek má určitě pravdu v tom, jak hovoří o ITERu a o sedmém rámcovém e, programu. Sedmý rámcový program zatím nebyl ještě plně projednán a jsme připraveni jednat s radou o tom, jak do toho dostat i ITER, jak zajistit budoucí financování pro ITER. No a konečně několik slov o flexibilitě. Kolegové si jistě vzpomenou, že v loňském roce probíhala vážná debata s radou o tom, abychom zajistili flexibilitu v rámci rozpočtu eh, u té eh, rezervy pro nečekané udál případy. Ale musíme mít i další nástroj flexibility, jako třeba nástroj flexibility jako takový. Takže tomu musíme věnovat velikou pozornost. Snažme se ten nástroj pro flexibilitu zvýšit, protože to nám zajistí větší flexibilitu v rámci rozpočtu. To je to, co tady potřebujeme. Uh, Eh, rada sice třeba nesouhlasí s některými jinými prvky v oblasti flexibility, ale možná by se stavili vstřícně vůči nástroji flexibility jako takovému. Takže bych byl rád, kdyby se jednání ubírala v tomto směru. Děkuji. Děkujeme. Goran Ferma slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych poděkovala zpravodajce, která opravdu odvedla úžasnou práci, je to kvalitní návrh a je dobré, že se předkládá několik možností a ne pouze nějakou jednu linii. Samozřejmě, že bychom ale ještě měli prodiskutovat ve výboru to, která tato příležitost či možnost eh, bude nejlepší. Já jsem rovněž rád, že naše analýza je taková velice podobná, jsou zde malé rozdíly, mm, všichni chceme takový selektivnější přístup, víme, že nemůžeme navýšit všechny položky, nikdo nevolá po nějaké zásadní revizi celého rámce, čili všichni se snažíme udržet nástroj flexibility, jdeme stejným směrem, máme stejné priority, jedna a čtyřka, takže opravdu ty názory jsou podobné. Jediný rozdíl je ta úroveň ambicí, zda teda opatrnější přístup, to navrhuje zpravodajka, nebo spíše ambicioznější přístup zvolit. Jedna a, a i čtyřka, toho se to dotýká, to je ten hlavní rozdíl. Samozřejmě, že poté tam může být některé malé rozdíly u rozpočtových položek, priority a tak dále, i když ty hlavní celoživotně vzdělávání výzkum kategorie 1a, dále Palestina, politika sousedství, to je čtyřka, to jsou vlastně hlavní priority a stejné priority pro celou skupinu, čili asi nějak se nelišíme. Jaký je zde rozdíl mezi námi? Já prostě spíš bych si přál tu ambicioznější cestu v jedna a i ve čtyřce, protože pokud tomu tak nebude, samozřejmě, že to politické rozhodnutí je potřebné, abychom přišli s dalšími platbami, těch oblastech, které mají dopad na zaměstnanecké politiky. To je nesmírně důležité pro Evropu. Měli bychom jasně demonstrovat, že to, co děláme s naším rozpočtem EU, je důležité a má dopad na naše občany. Proto bychom měli být ambiciozní, jde o budoucnost našich ekonomik, o růst a zaměstnanost. To je zásadní. Samozřejmě Stejné věci můžeme eh, říci o kategorii 4, Palestina a eh, politika sousedství. Rovněž jde o taktickou záležitost, protože pokud začneme s takovou méně ambiciozní možností, tak je zde riziko, že skončíme s prázdnýma rukama. Začneme-li ambiciozněji, tak snad nám něco zůstane na stole, i když Mm, možná méně ambiciozní než to, co jsme očekávali. To je vlastně ta vyjednávací taktika, kterou bychom měli uplatnit. Proto jsme chtěli ambicióznější přístup 1A i v okruhu 4. ITER, tam už nebudu o tom hovořit, tam jsme se domluvili na strategii, ovšem mám otázku na komisi, možná i na zpravodajku. Platby, to je klíčová a nesmírně citlivá věc pro státy. Jak bude komise zacházet s návrhem? U některých těch strukturálních fondů, u těch nejzranitelnějších zemí předsunou ty finanční prostředky, to znamená u těch, které získaly finanční asistenci z finančního stabilizačního mechanismu, navrhuje se ze strany komise a pan Barroso o tom hovořil, že bychom ty platby asi 3 miliardy eur měli mít už v roce 2012 regionálních fondů, so, z kohezního fondu, sociálního fondu pro regionální rozvoj a do určité míry z fondu pro rybolov. Čili jak komise bude postupovat? Bude to nějaký opravný dopis k rozpočtu nebo jak se to vyřeší? Protože toto je v podstatě navíc k těm platbám, které již navrhuje, které byly navrženy v rozpočtu. Další problémy téměř 3 miliardy Navíc v platbách to je téměř nárůst o 2,5 celkových plateb a toto by bylo pro rok 2012, čili to je politicky kontroverzní. Existuje-li reakce na straně komise či nějaká odpověď, rád bych se ji dověděl, protože to potřebujeme tak si začlenit do celkové mozaiky. Děkujeme, říká pan předseda. Komise, jste schopni reagovat okamžitě na tuto otázku, pane řediteli? Děkuji za slovo pane předsedo. Takže obsahově k tomu návrhu komise, kdy se hovoří o zvýšení spolufinan- nebo poměru spolufinancování. Tento návrh, záměrem toho návrhu je e, ze strany členských států, aby to bylo dobrovolné, čili každý členský stát by měl zvážit takovou možnost a rozhodnout se, zda takovou možnost využít a pokud ano, tak kolik tedy se žádá. Potenciálně maximální dopad na platby by byl 2,6 miliardy, to je na rok 2012, až do výše těch požadavků. Takže zatím komise nemá v úmyslu žádat dodatečné platby k potvrzení, ať už tedy se uskuteční nebo ne. Rovněž tam máme takovou společnou jakoby ústní nebo poten, takové Rozumíme si tedy v tom, aniž by to bylo někde napsáno, že u jedné b potenciální platby, pokud vyvstane potřeba, dodatečných pladeb v průběhu roku, tak tam bude ta možnost si je vyžádat opraveným rozpočtem, zvýšení pladeb tedy. Jak dosud, tak sledujeme, že duch takového společného prohlášení už je testován tou odezvou a v roce 2011 se přesvědčíme, jak to vypadá s tou implementací a mimochodem um, uskutečňování politiky jak vědy výzkumu, tak soudržnosti zatím pokračuje v souladu s plánem. Um, nic není jakoby v nedostatkové fázi a komise zvažuje žádosti o platby ve všech eh, položkách rozpočtových a brzy navrhne návrhy na um, upřesnění, případně přizpůsobení a uvidí se, zda jsou ty dostupné prostředky dostačující za rok 2011. Děkuji, Goran. Já bych pouze jenom se rád krátce jakoby veřejně zamyslet nad touto odpovědí, to společné prohlášení. No já nevím, jestli to je dobrý způsob, nějaké velké úspěchy to nesklízí, takže já si nejsem jist, zda to znamená, že všichni pochopí, že budeme schopni poskytnout ty dodatečné platby. Spíš jako nástroj je to slabé. Pokud máme eh, tu ctižádost, že chceme potenciálně slíbit, že budeme schopni předfinancovat něco do výše až 2,6 miliardy, tak to je politicky obrovsky významné. Právě do některých zemí, jako Portugalsko, Řecko, Irsko, to pro ně má rozhodující význam, ale zároveň to nezní tak, že komise si zajistila dostatečně politické řešení, aby s těmi platbami mohla skutečně přijít, ale je důležité, abychom se nějakého řešení dobrali. Děkuji vám. Ještě jeden otazník bych k tomu přidal. Samozřejmě to je dobře, kdybychom urychlili ty platby, platby ovšem v těch prvních šesti měsících. To ano, to znamená, že bychom opravdu to urychlili v těch mm, čtyřech zemích a pak najednou to ukončíme všechno. A tak já nevím, zda bychom opravdu byli schopni ty projekty uřídit tak kvalitně, aby jsme dosáhli všech těch výsledků, které očekáme. Koran má pravdu. Samozřejmě, že to, co navrhl předseda Barroso, to nás zajímá všechny, je to zajímavá myšlenka, která přišla ve vhodný okamžik. Ovšem pokud skutečně chceme to nějak konkrétně sledovat, tak to musíme zajistit, nějakým způsobem zabezpečit a nějakou možná formou, například společným dopisem i v loňském roce nebo teda by to nebylo tím způsobem toho, toho dopisu takového obecného, který v loňském roce nám nepomohl. Velice stručně, pane předsedo, ve výboru pro regionální záležitosti jsme hovořili s komisařem Hánem a kolegové z Řecka a jiní se mi položili tuto otázku panu komisaři, ten je zodpovědný za regionální rozvoj, čili bylo by to možné bez kofinancování? Vy nám dáte ty finanční prostředky prostě nyní No a odpověď byla taková rakouská. Musíme se podívat na jiné projekty, my vám nedáme nějaké prostředky navíc, chcete-li, aby jsme urychlili ty finanční prostředky bez kofinancování, tak musíte restrukturalizovat veškeré vaše projekty. A to by bylo problematické. Myslím si, že to by bylo docela nebezpečné, takový návrh. Říci, že dva, tři 2-3 miliardy bychom tímto způsobem poskytli. Pokud tam bude kofinancování, tak budeme potřebovat oficiální dopis z rozpočtových orgánů všech členských států, které tyto peníze obdrží, že to kofinancování dodrží a pokud ne, tak samozřejmě, že by to nebylo možné. To znamená, že by to byly ty finanční prostředky nebo teda ty nezaplacené závazky na úrovni těch tři milionů. To si myslím, že je sice ambiciozní, ovšem nesmírně nesmírně problematické s ohledem na finanční, na, na rozpočtovou kázeň. Ano, děkujeme, říká pan předseda. To je zajímavá výměna názorů, která proběhla dvě věci ještě. ITER. My jsme o tom hovořili s koordinátory. Jsou zde dvě samostatné položky, dvě oblasti. Jednak jsou to ta čísla, financování, takové to obvyklé, normální financování programu ITER pro rok 2012. Tam bychom měli přijít s jasným stanoviskem, co dáme do rozpočtu pro rok 2012. Paralelně s tím ovšem na stole je ještě jeden návrh. Reformy víceletého finančního rámce stávajícího, to navrhla komise, abychom teda mohli financovat to, co je nad rozpočet ITER. To bylo to vyjednávání na konci minulého roku a tam jsme ještě se nedohodli. To znamená všechno to, co je navíc. Pravděpodobně se k tomuto tématu vrátíme ještě nyní na podzim, protože polské předsednictví chce dosáhnout nového stanoviska na radě tohoto financování, těch, těch je tam asi 1 miliarda 300 tisíc, které jsou navíc, tak aby, a budou chtít modifikovat finanční výhledy. My jsme radu upozornili na to, že by to mohlo znamenat určité riziko tím, že propojíme jaksi rozprávu o rozpočtu pro rok 2012 letos s rozpravou o, finan- o budoucím financování projektu ITER. My totiž chceme, aby to byly samostatné projekty. Pro nás je to důležité. Skupiny se již vyslovily, zelení jsou proti, ovšem většina frakcí je proto. To znamená, my skutečně chceme zamezit tomu, aby tato jednání jaksi se propojily, aby z toho jaksi vznikl jeden balík. My prostě chceme, aby to zůstalo odděleně. Veřejně chci říci nyní komisi i radě. Prosím, aby jsme se nedostali 8. 11. následující situaci, to znamená financování um, ITRu a um, i um, rok 2012 rozpočet, protože to by byl jeden balík a tam bychom se nedohodli na tom uh, uh, dohadovacím řízení. My prostě chceme, aby to byla jednání oddělená, abychom nalezli politického eh, řešení v obou oblastech. Poslední věc, já bych chtěl požádat za naše zpravodaje všechny naše členy, aby nám pomohli, aby nám pomohli v oblasti ehm, těch prioritních pozměňovacích návrhů, které mají tu negativní prioritu, protože, jak víme, na tom jednání, které proběhlo před několika dny, zpravodajové jiných parlamentních výborů, kteří se specializují na rozpočet, tak aby většina těch návrhů, nebo alespoň navrhují um, e, opětovně etablovat ta čísla pro Evropskou komisi. Abychom nepřekročili především v 1A a ve 4 tu prahovou hodnotu, abychom je, se opravdu od toho nějak neodklonili, abychom se snažili ten nástroj pro flexibilitu využít rozumným způsobem. A pokud chceme teda označit naše priority, tak ale je důležité, abychom měli i ty negativní priority a říci, dáme tam více na Palestinu nebo na celoživotní vzdělávání, ale z jiného programu prostě stáhneme ty finanční prostředky. A to je práce, která je složitá. Spravodajové s vámi budou jistě hovořit, potřebujeme kvali, mm, kvalifikovanou většinu a pokud teda ji chceme dosáhnout, tak se nad tím musíme za, mm, zamyslet společně. Spravodajka, chcete se k tomu ještě nějak vyjádřit? Ano, v podstatě už jenom několik slov. Děkuji mnohokrát za veškeré příspěvky, za tuto diskusi, která byla velice přínosná a velice eh, informativní. Samozřejmě, jak víte, já teď budu čekat na vaše příspěvky, zejména abychom mohli uzavřít okruhy 1a a 4. Děkuji. Très bien. Je vous remercie. Výborně, říká pan předseda. Děkujeme. Já si myslím, že jsme vyčerpali náš dnešní program. Euh, Inge Inge. Gressler zde není, bohužel. Tak bych navrhovala, abychom to ukončili. Ovšem uvidíme se ve Štrasburku v pondělí a to v 19 hodin. Bude to dlouhé, dlouhé hlasování, dvě a půl hodiny. Prosím, abyste si tam vzali nějaké občerstvení a samozřejmě hlasovací karty sebou prosím, abyste si sebou přivezli dobrou náladu. Dvě a půl hodiny ohledně finančního nařízení budeme hlasovat. Přeji vám krásný